Bene. Possiamo, possiamo passare... Dobře, kolegové, takže nyní můžeme pokračovat. Milí kolegové, můžeme tedy pokračovat a přejít k šestému bodu pořadu jednání. Máme tu čest, že můžeme mezi námi přivítat pravodaje na rozpočet na rok 2010, pana Lázla Suriana. Prosím o klid v sále. Prosím o chvíli strpení. Tedy ještě jednou máme tu čest, že můžeme přivítat Lásla Suriana, eh, zpravodaje k rozpočtu na rok 2010. Eh, Týká se to oddílu 3 a je ochoten nás seznámit s prioritami parlamentu na toto období. Hrát předám slovo našemu hostu a potom budete mít příležitost klást otázky. Pan Surian. Děkuji, pane předsedo. Já využiji této příležitosti a budu hovořit ve svém mateřském jazyce maďarštině. Dovolte, abych nejprve poděkoval a vyjádřil potěšení nad tím, že váš odborný výbor pokládá za nutné informovat se o rozpočtu na rok 2010 a že jste mě pozvali. Myslím si, že je nesmírně důležité, abychom spolupracovali a koordinovali činnost našich výborů, ale k tomu se ještě vrátím. Úvodem bych chtěl nejprve hovořit o tom, že se musíme prostě zabývat otázkou, jaké jsou možnosti parlamentu Eh, ovlivňovat rozpočet. Když eh, někdo zná a pročítá oficiální dokumenty, tak eh, ví velice dobře, že patříme k rozpočtovým orgánem, orgánům, že je to za naší spolupráce, ale nám komise předloží předběžný návrh rozpočtu a potom rada to eh, rychle oseká a sníží rozpočtované položky a my se zase snažíme všechno doplnit prostřednictvím pozměňovacích eh, návrhů. To, co rada snížila podle odezvy v mezinárodním tisku ve sdělovacích prostředků, eh, se dozvídáme, že se některé rozpočtové položky potom o miliony nebo miliardu navýšily a my se vlastně divíme, že evropský eh, tisk není dostatečně otevřený vůči takovýmto informacím a eh, našim občanům eh, vůbec není jasné, jakou roli v tomto rozpočtovém procesu parlament hraje. Domnívám se, že zejména před volbami bychom se měli více zabývat těmito otázkami. A přitom eh, bohužel musíme skonstatovat, že občané vůbec eh, neznají naši činnost, ale také musíme přiznat, že výsledek naší činnosti není až tak důležitý, protože nemáme eh, příliš eh, velký vliv na rozpočtový proces. Jsme sice zaintegrováni eh, do tohoto procesu, ale to poselství, které můžeme vyslat k občanům, nemá tak velký význam. Hovoříme o 120 miliardách eur. Tedy co je mým úkolem, úkolem eh, zpravodaje pro toto téma. Myslím, že na to mohu odpovědět velice jednoduše. Je to rozpočet, jehož plánování vzhledem k současné eh, krizi eh, je důležitým úkolem. Jistě bylo to důležité pro občany. Nejprve se uzavřely plynové kohoutky, Eh, dále eh, stoupala nezaměstnanost, eh, nyní jsme konfrontováni finanční krizí, je velice obtížný přístup k úvěrům a v takovémto prostředí můžeme očekávat, že komise bude předkládat zvláštní programy, jako například Evropský plán na obnovu hospodářství a také se bude eh, komise snažit udělat eh, rozpočet tak, abychom eh, mohli čelit všem těmto výzvám. V loňském roce jsme byli, pane předsedo, v dobré situaci a my budeme v příštím roce hlasovat o směrnici o rozpočtu měsíc předtím, než budeme znát předběžný návrh rozpočtu předložený komisí. A to eh, je zcela bezprecedentní, protože eh, dříve byla praxe taková, že jsme nejprve mohli zaujmout stanovisko, ještě než byl vytištěn předběžný návrh rozpočtu. tak bylo vlastně směšné, že jsme kladli požadavky formulovali svá přání a proto jsem tedy teď velice vděčný vědení parlamentu za to, že e, z hlediska časového e, rozvrhu můžeme zaujmout stanovisko již nyní v březnu. A jak to bude fungovat v roce 2011, respektive za tímto horizontem. E, to ukazuje, že vlastně budeme o tom muset vždy diskutovat již v březnu a že o tom diskutujeme již v tomto měsíci, se vyžádalo opravdu značné úsilí e, pracovníků e, rozpočtového výboru, ale spoluprac spolupráce byla velice dobrá. A výbor pro rozpočet o tom již hlasoval a já doufám, že se nám podaří získat eh, velkou většinu na plenárním zasedání v úterý příštího týdne. Potřebujeme tuto většinu, abychom v průběhu jednání eh, měly dostatečnou váhu. Dovolte, abych se nyní zaměřil na nejdůležitější body, na které se musíme soustředit. Nebudu hovořit o detailních aspektech této zprávy, ale chtěl bych říci, že se politi- také eh, skupiny zastoupené eh, ve výboru pro rozpočet po diskusi eh, dohodly a nejdůležitějším signálem je to, že občané jsou v popředí a že bychom se měli snažit zmírnit dopady té současné nejisté situace. Jde o zachování pracovních příležitostí, jde o podporu malých a středně velkých podniků, eh, protože toto odvětví je nesmírně důležité. To znamená, že musíme zajistit eh, zásobení energiemi a očekáváme, že komise předloží příslušné plány eh, na propojení národních energetických a přenosových soustav. Jistě není tajemstvím, že se obnoví diskuze, kterou jsme eh, vedli v souvislosti s rozpočtem na rok 2009. Parlament zaujal jednoznačné stanovisko a to, že se jako alternativa bude eh, budovat plynovod Nabuko abychom zajistili nezávislost na dodávkách plynu z, Ruspa, z Ruska, respektive přes Ukrajinu. A tento bod e, získal velkou podporu, ale menší skupina z řad socialistické politické skupiny e, zatím nestojí, protože jsou eh, více zeměpisně vzdáleny od Ruska a Ukrajiny a eh, necítí takovou závislost, nepodpořili tento projekt, snažili se z celé této záležitosti udělat debatu o hospodářské soutěži v tom smyslu, že bychom neměli dávat přednost žádné straně, ale my se domníváme, že naléhavě potřebujeme alternativu vůči těmto dodávkám a Gazprom je jedna z nejdůležitějších firm dodávajících energetické zdroje a e, neměla by být jediným subjektem, kterého podporujeme z prostředků evropských daňových e, poplatníků. To byl tedy jeden e, z usnesení výboru pro rozpočet a také bych měl zdůraznit, že je tedy důležitá koordinace mezi jednotlivými výbory. V předchozích letech tedy parlament eh, zajistil navýšení rozpočtu a můžeme říci, že o to znamenalo eh, o navýšení o jednu či dvě miliardy eh, v jednotlivých poločkách v jednotlivých letech, ale eh, několik miliard bylo vráceno členským státům, protože se nepodařilo využít těchto prostředků. A to vlastně není dobrý výsledek, protože znamená, že jakožto parlament, když působíme jako rozpočtový orgán, Eh, jsme eh, nepracovali dost úspěšně. To znamená, eh, u výdajů v poslední linii těch výdajů, když se podíváme na podrobnosti a jednotlivé položky, tak potom ten celkový obrázek už není tak růžový respektive ten výsledek je trochu jiný, protože to je pravda, že jsme tedy naplnili ty jednotlivé eh, rozpočtové eh, linie eh, rozpočtový výbor nemůže nikdy pracovat sám. Musíme se opírat o spolupráci s dalšími výbory a proto se musíme Eh, snažit sledovat, do jaké míry byl tedy rozpočen naplněn. Je to velice náročná práce, je to náročné i pro sekretariát, ale musíme vědět, proč nebyly prostředky čerpány, proč nebylo využito těch prostředků. Má to jistě své důvody, ale je také možné, že ne byl stanoven správný program a proto tedy musíme přemýšlet o důvodech, jakožto zpravodaj se rád ujmu tohoto úkolu a budu tedy zkoumat, které rozpočtové eh, linie dobře fungovaly, které ne, ale nemohu vzít na sebe tu odpovědnost, abych se eh, vyjádřil o nesprávnosti programu, protože je opravdu velmi mnoho důvodů, proč eh, prostředky nejsou čerpány. A postupovat s novým účetním přístupem by nebylo, myslím, správné. Je třeba eh, učinit opravdu podložená rozhodnutí. Vydáváme eh, nyní pokyny a Eh, možná, že pro příštího zpravodaje to eh, bude nástroj, který mu usnadní práce. Nemůžeme tedy formulovat konstatace za každou cenu. Již v předchozím období Jutta Haug dřívější zpravodajka udělala velice dobré zkušenosti se spolupráce s dalšími výbory a eh, já Doufám, že to bude pokračovat. Pane předsedo, jistě víte, že při eh, naší prvé schůzi jsme již eh, o tom jednali, aniž by eh, ostatní výbory jmenovali pro tuto oblast svého vlastního zpravodaje. Máme volby před dveřmi, nevíme, kdo z nás eh, bude v parlamentu, také eh, nás opustí někteří komisaři, eh, prostě místě se e, změní obsazení na některých místech, e, někteří odejdou e, do svých vlád, zase naopak, ale důležité je partnerství a já opravdu počítám se znalostmi jednotlivých odborných výborů. Bylo by důležité, kdybychom přikládali důležitost stejným zásadám. Já jsem eh, prvním zpravodajem odpovědným za rozpočet komise, kdo pochází z nových členských zemí. Teď pět let eh, po našem přistoupení eh, vlastně teď už to nehraje velkou roli, zda pocházíme z nové nebo staré členské země, ale pokusím se zaměřit na to, abychom zachovali jednotu Evropské unie. Cítím také odpovědnost za členské státy eh, Evropské unie, které především přispívají do rozpočtu. Jsou, protože ty členské státy, které čerpají prostředky, nemohou prostě nastavit ruku a očekávat prostředky. Prováděcí eh, rozbor se zaměřuje právě e, na tyto oblasti a to je uklidňující prvek pro plátce a je to důležité, že se na to nedíváme tak, že e, některé státy e, jsou především plátci, po dlouhé období 50 let a e, je to druhá skupina zase spíše příjemců. Je nutné to mít transparentní zásady a e, parlament se musí snažit do toho zasahovat, ale regionální programy, které všechny známe, jsou velice důležité a musíme je také koordinovat. Závěrem bych chtěl ještě něco říci o časovém harmonogramu, pane předsedo. Myslím, že teď to bude poměrně složité. My se eh, sejdeme v srpnu na naposledy a v, během prvého zářijového týdne váš výbor eh, bude muset předložit stanovisko k rozpočtu, eh, respektive respektive eh, se zabývat i pozměňovacími návrhy. Bude to nesmírně složité během letního období. A nezávidím těm, kteří jsou eh, za to zodpovědní a nezávidím také těm nováčkům. V každém případě velice eh, důležitým obdobím bude ten první zářijový týden. 9. září máme v našem výboru lhůtu k předložení pozměňovacích návrhů, pokud chce někdo tedy předložit pozměňovací eh, návrh a nestihne eventuálně tuto lhůtu, potom se může ještě spojit s kolegy, protože kolegové jsou ve směs vstřícní k projednávání pozměňovacích návrhů. Politické skupiny se potom 16. září sejdou a předloží pozměňovací návrhy za politické skupiny, to znamená, tady bude možné ještě mnohé dohodnout a potom ve 40. pracovním týdnu bude to období, kdy členové eh, výboru pro rozpočtu budou mít také nezavidění hodný úkol, protože je čeká dvoudenní hlasování. Taková je tedy struktura, od které se nemůžeme odchýlit je to opravdu eh, striktní harmonogram, který klade eh, velké očekávání na vás i na sekretariát. To je vše. Je mi líto, že se tato debata koná až ve čtvrtek, protože ve čtvrtek nebývá eh, tak hojná účast, ale doufám, že budete dále šířit to, co jste se dozvěděli a ještě jednou vám děkuji za pozvání. Děkuji, pane Suriáne. za vaše velice jasné zobrazení problému. A nyní má slovo pan Stašní. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych osobně poděkovat panu Šurjanovi a vyjádřit eh, podporu z mé strany. Musím se omluvit, protože jsem zjistil až včera, že budu zde zastupovat v tomto výboru eh, tuto zprávu k rozpočtu, ale obecně tam nevidím žádné komplikace a doufám, že budeme moci spolupracovat harmonicky já už jsem zde byl v minulosti, když byla zpravodajkou Alice a mám štěstí tento rok, že mohu spolupracovat s kolegou z EPPED, s panem Šurénem, kterého dobře znám. Takže bych chtěl vyjádřit svůj plný souhlas s některými poznámkami, které to zde dnes ráno uvedl. A musíme si uvědomit, že v současné době je globální hospodářská krize a proto se musíme na každou položku rozpočtu soustředit a ujistit se, že neplýtváme prostředky a že každ- všechny prostředky, které vynaložíme, eh, budou na dobré investice a že budeme zodpovědní, co se týče jejich provádění. Také si musíme dát pozor, abychom měli dobrou zpětnou vazbu u některých projektů, u kterých by nemělo rozhodně docházet k plítvání financemi a tyto prostředky, prostředky a projekty by měly být provedeny podle původního plánu. Také souhlasím s tím, jak jsme tady hovořili o tom, že členské, některé prostředky se vrácejí členským státům. My víme, že každý rok se rozpočet snižuje, některá část prostředků se vrací zpátky členským státům, ale to znamená, že vlastně tady eh, nám uniká příležitost dělat další dobré instituce, stimulovat ekonomický růst, nová pracovní místa a to není rozhodně dobré především vzhledem k dnešní obecné situaci, protože víme, že potřebujeme v podstatě jakýkoliv stimulus, který by pomohl ekonomické aktivitě. Takže celkově, jak už jsem řekl, se těším na další společnou spolupráci a doufám, že stejně jako v minulosti budeme úspěšní a že si zachováme otevřenou mysl a politika našeho výboru se bude soustředit dále na boj proti protekcionismu, že se nám podaří vytvářet další příležitosti pro růst ekonomiky a vě- k zakládání většího počtu pracovních míst a podporovat další projekty, které se budou soustředit například na podporu rozvojových zemí. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Mann. Děkuji. Já jsem velmi ráda za to, co řekl pan zpravodaj. Myslím si, že nám dal velmi, že nám poskytl velmi takovou vyváženou zprávu a myslím si, že našemu parlamentu velmi pomůže, protože nejenom parlament, ale i členské státy eh, jsou teď trošku rozdělené ve svém postoji k některým těm problémům a to bude mít vliv na složení rozpočtu. Takže já jsem velmi ráda, že jsem si mohla poslechnout, jaký přístup měl pan zpravodaj při vytváření své zprávy, protože si myslím, že to pomůže sjednotit Evropský parlament a nejenom Evropský parlament, ale že to bude mít také pozitivní efekt na eh, diskuzi v radě. Takže jsem velmi ráda, že vím, jak bude pan zpravodaj dále postupovat a myslím, že to bude mít pozitivní dopad. Samozřejmě čas hraje hlavní roli. Asi nikdo nemůže očekávat, že v druhé polovině tohoto roku bude ekonomická a sociální situace lepší než teď. Možná pravděpodobně bude spíše horší. Takže zpráva pana zpravodaje bude mít zásadní význam. Ještě tři poznámky. Co se týká Nabuka, tak tam souhlasím samozřejmě, že ho potřebujeme a já si doufám, že moje politická skupina bude také otevřená k tomuto problému. V našem, v našem výboru jsme měli velmi pozitivní zprávu, která se týkala plynovodu Nabuko. Ale myslím, že musíme zajistit, abychom neupřednostňovali jakýkoliv plynovod, protože například já jsem z Německa, tam se také snažíme chránit naše tedy plynovod Nord Stream, který bude mít velmi zásadní pozitivní vliv na Německo. Nicméně jsem například máme nizozemí, jiné členské státy a vím, že některé z nich mají problémy s touto trasou Nord Stream, ale chtěla bych požádat pana zpravodaje, aby svoji zprávu uchoval tak neutrální, jak je to možné, abychom neupřednostňovali žádný plynovod. Myslím si, že je dobré mít různé plynovody, různé uh, trasy, které se budou týkat různých transitních zemí a různých hráčů, protože si myslím, že je třeba, abychom udrželi co nejširší hospodářskou soutěž a já jsem ráda, že pan zpravodaj řekl, že je k tomuto pozitivně nakloněn, možná by k tomu mohl ještě něco říci více. Dále bych chtěla něco podotknout k těm prostředkům, které se v rozpočtu neutratí a vrátí se členským státům zpět. Já bych chtěla se zeptat, jaký má pan zpravodaj názor na to, že v současné době existuje takový negativní pohled na některé uh, Eh, myšlenky, které prezentovala Evropská komise. To se týká pěti miliard eur, které se mají využít na nějaký takový balíček Pakt stability pro Evropskou unii, pro některé projekty, jako třeba širokopásmé připojení, ale řada dalších projektů. A to byla myšlenka, kterou nám představil pan Barroso a podporovali i ostatní komisaři. Ale my máme na to negativní názor, protože 5 miliard to vlastně nemůže mít žádný pozitivní dopad na Evropskou unii a zase to rozjetří negativní emoce především od členských států, které platí nejvíce. Takže já jsem byla velmi ráda, že pan zpravodaj řekl, že k tomuto přistupuje citlivě. Ještě mám otázku na oba dva zpravodaje vlastně z našeho výboru i z výboru e, pro rozpočet a to se týká toho, zda se vede nějaká diskuze e, ohledně oddílu, které se týkají našeho výboru a výboru pro rozvoj, protože jsme zde dlouho diskutovali, jak se poskytuje pomoc pro obchod, takže se chci zeptat, jestli výbor pro rozpočet nějak uvažuje o přeformulování této pomoci, jestli uvažuje o e, větším, e, větších prostředcích na pomoc pro obchod a tak dále. To samé se týká položky, která se tady týká našeho výboru. Takže pokud jsou tam nějaké změny, tak bych byla velmi ráda, kdyby nám zpravodajové řekli, o čem se hovoří. A ještě jednou tedy děkuji za tuto zprávu. E děkuji, paní Manová. Nyní dostane slovo zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat panu Šurianovi za jeho zprávu, která bude velmi hodnotným příspěvkem pro eh, návrh rozpočtu, na kterém teď pracujeme. Asi všichni chápete, že právě nyní pracujeme na předběžném návrhu rozpočtu a ten bude prezentován až příští týden. To znamená, v tuto chvíli je pro mě těžké k tomu něco dalšího říci. Řekl bych, že už zde byly naznačeny některé problémy s pravodajem i členem, členy tohoto výboru a chtěl bych vás ujistit, že jsme si zaznamenali všechny tyto názory a obavy a že je vezmeme v úvahu, až budeme vytvářet tento předběžný návrh rozpočtu. Děkuji. Grazie. Se l'onorevole Surian ancora qualcosa da... Děkuji. Možná chtěl bych k tomu ještě připojit něco pan Šurian. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný. Především eh, Petr tady zmínil, že ten rozsah rozpočtu, velikost rozpočtu rok od roku se zmenšuje. To není úplně stoprocentně pravda. Bylo to tak v minulých letech, kdy ten celkový, tedy loni, kdy ten eh, celkový rozpočet se snížil v porovnání s minulým rokem. Ale byl to vlastně eh, pokles, co se týče mm, té částky v eurech, ale naopak eh, zvýšení, co se týče podílu na, na HDP. Takže tady existuje takový obecný dojem, že se rozpočet Evropské unie rok od roku snižuje, ale není to až tak úplně pravda. Takže on se nesnižuje a doufám, že to tak nebude ani v budoucích letech. A to je můj vzkaz také komisi. Já jsem ve své prezentaci nezmínil jeden bod, který je velmi důležitý. A já nevím, jestli to váš výbor zvláštně uh, zajímá, ale ten bod se týká pilotních projektů. Loni byl zpravodajem, zpravodaj se snažil protlačovat uh, tento návrh, tlačit kolegy k tomu, aby v první části roku byla, byly prezentovány plánované projekty. To je povinnost, pane předsedo, ale a není to ještě konečné rozhodnutí. Tam jde o to, aby Evropská komise měla k dispozici informace o tom, zda je, jsou tyto projekty proveditelné. Já se budu snažit to sledovat. A rozhodně to nemá vliv na právo každého poslance eh, předkládat eh, pozměňovací návrhy eh, Komise pro rozpočet, včas samozřejmě. Takže toto je pouze předběžná informace a ta vůbec neomezuje práva poslanců, spíše dává možnost se lépe připravit. Ale chtěl bych vyzvat všechny, že bych měl jako zpravodaj vědět, kdo je za těmito pilotními projekty, protože komise musí vědět, že nejenom dá peníze na pilotní projekt a to bude všechno, ale musíme vědět, že za tím, politick, za tím pilotním projektem stojí osoba, která je jaksi zodpovědná za ten projekt. A bylo by hezké, kdyby zpravodaj tady věděl, kdo stojí za kterým projektem. Nyní, co se týká těch tří otázek od Eriky Mann. Tam musím bohužel říci, že v ohledně Nabuka neexistuje schoda mezi námi. Teoreticky máte pravdu, že pokud by byla neutrální situace, měla byste pravdu. Nicméně, teď je situace naléhavá. A proto si myslím, že diverzifikace má prioritu. A skutečně jsem přesvědčen, že Gazprom je v takové situaci, že může financovat ty dva plynovody Nord Stream a Nabucco. Takže v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že nemáme na to nějaké zvlášť, vysoké prostředky, tak Nabucco a jiný plynovod to není projekt Galileo. Galileo. Takže my můžeme sfinancovat jenom přípravu tohoto projektu a ne ten projekt samotný, protože ten projekt samotný eh, má si rozpočet 7-8 miliard eur, kdežto my hovoříme o třeba stech milionů eur. Takže to je rozdíl z ruského hlediska to je jenom taková kapka v moři. Uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet, například ceny ropy, protože teď Rusko má silnou pozici, ale to se může ještě změnit. A to už potom možná bude trošku něco jiného. Co se týče těch nevynaložených finančních prostředků, myslím, že bychom měli analyzovat, kdo za to v uvozovkách může. První problém je, že v roce 2007 se opakovalo přesně to, co se stalo v roce 2000, a sice, že právní základ pro vynakládání prostředků byl připravený až moc pozdě a proto na začátku nového finančního výhledu nebylo jednoduché začít s těmi projekty. Proto se to všechno opozdilo a proto bylo vynaloženo méně prostředků, než mělo být. Další problém je, že komise to trošku příliš reguluje. Eh, asi si vzpomenete, že jsme měli v minulosti některé problémy s, s například co se týče komisaře Santera. A proto si myslím, že bychom měli být v tomto smyslu velmi přesní. Nicméně, pokud se budeme snažit předpisy pokrýt všechny možné situace, které mohou nastat, tak to nebude fungovat. Proto jsme se začali snažit o zjednodušení. Komise se snaží nyní zrychlit proces vynakládání prostředků a objevuje se tam řada dobrých myšlenek. A já si myslím, že to pomůže v konečném výsledku urychlit ten postup významně. Nicméně musím být uh, upřímný, je to ještě, ještě Třetí oblast, kde můžeme najít velké chyby, a to jsou samotné členské státy. Někdy samotné členské státy regulují ještě více, než by bylo nutné. Ještě mají jaksi více předpisů než Evropská unie samotná a komplikují to celé ještě více. A proto tady ti, kdo by se chtěli přihlásit o nějakou evropskou dotaci, ve výsledku to mají ještě mnohem těžší, což je podle mého názoru chyba. Takže vina zde nepadá jenom na komisi za to nízké vynakládání prostředků, ale chyby se dějí i v členských státech. A to nejenom v nových členských státech. My jsme analyzovali eh, eh, prostředky na politiku soudržnosti, strukturální fondy, fond soudržnosti. A nejlepší z toho vyšlo uh, Rumunsko, kde se vynakládalo 30 prostředků v roce 2007 a 2008. My v mojí zemi máme 16. A jsme na 19. místě ze 27. Takže to je opravdu málo prostředků. A proto jsme loni nemohli zvýšit Eh, příspěvek do Fondu soudržnosti a rada se nám v podstatě smála a měla pravdu. V tuto chvíli si nemyslím, že jsou plánované nějaké změny, které by se týkaly vašeho výboru. Nicméně nejsem zde proto, abych mohl něco takového prohlásit. Já jsem zde proto, abych naslouchal. Stejně to tak bude i v budoucích měsících. Ale samozřejmě nakonec se budu snažit harmonizovat, nějak sladit všechny ty požadavky z různých výborů, ale nemohu vám slíbit, že všechna vaše přání budu schopen splnit. To samozřejmě byste měli chápat, že ten rozpočet je přece jenom omezený a měli bychom najít nějakou rovnováhu. Nicméně samozřejmě nedávám přednost žádnému výboru, takže skutečně zvítězíte nejlepší argumenty a to povede k lepší spolupráci. Myslím si, že ve výboru pro rozpočet máme dobré už praxe, ověřené. My se ještě potom sejdeme se všechny zpravodaj a budeme spolupracovat. Ve Eh, vaší, vašem výboru máme velmi dobrou spolupráci. Osobně se známe s panem zpravodajem. Děkuji, pane, sprav, pane předsedo. Ještě jedna věc. Slyšeli jsme tady příspěvek komise a to je ten důvod, proč máme tu dobu jednoho měsíce, abyste si vyslechli naše názory. Samozřejmě to můžete ještě prodloužit, ale alespoň vidíte, jak ta spolupráce bude pokračovat v budoucnu. Obvykle to bývá tak, že parlament podporuje komisi proti radě. Já bych to chtěl trošku možná změnit, to už změnila Erika Mann, protože dobrá spolupráce s radou nám může pomoci, ale uvidíme, jestli to bude proveditelné, bude tu švédské předsednictví, uvidíme. Děkuji vám. Děkuji panu Šuriánovi. Nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A to je zpráva výboru 133, kterou se provádí sdělení Komise Evropa ve světě. Posílené partnerstvím zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce. Je to tedy výměna názorů. Jedná se o novou strategii pro přístup na trh, pro přístup na trh třetích zemí. Jedná se také o to, abychom měli silnou pozici, co se týče hospodářské soutěže, co se týče konkurence. Ta strategie pro přístup na trh ze strany komise je nyní ještě důležitější, protože se nacházíme v situaci krize a některé země by mohly mít slon k, to, k protekcionismu. Nejenom komise, ale mnoho členských zemích je toho názoru, že to je nejdůležitější prioritou pro rok 2009 a další roky. Parlament a výbor INTA se touto problematikou zabývali již velice brzy, předložili zprávu z vlastní iniciativy, v roce 2007 a nyní eh, chceme přeskoumat, zda doporučení v této zprávě byla zohledněna ze strany komise. Musím přiznat, že přístup na trh je jedna z oblastí, kde jsme měli lepší spolupráci mezi institucemi. A já, jestli to chápu dobře, pokroky od roku 2008 ještě nejsou zcela naplněny, ale jsou to pozitivní kroky. Chci využít této příležitosti pro výměnu názorů a nyní udělím slovo zástupci komise a poprosil bych ho, aby nás krátce uvedl do problematiky a potom poprosím o svého kolegy. Děkuji, pane předsedo, za příležitost prezentovat zde naši zprávu o pokroku a uplatňování eh, strategie pro přístup na trh. Základy jsme položili v roce 1996 a v polovině roku 2007 jsme vytvořili obnovenou strategii, která se snažila posílit partnerství, aby bylo možné ještě úžeji spolupracovat s členskými státy i podniky. Máme za sebou první plný rok uplatňování této strategie a už můžeme sklízet první ovoce naší práce. Ta, to uplatňování strategie bylo úspěšné a můžeme nyní se soustředit na další rozvoj ve důsledku toho posíleného partnerství. Budeme se snažit aktivně zapojovat všechny partnery. Z naší strany tedy bychom chtěli využít tuto příležitost a poděkovat vám za vaši podporu, za vaše usnesení. Jedno bylo v roce 2008 a poslední bylo přijato 5. února. Týkalo se role evropských malých a středních podniků v mezinárodním obchodu. Takže Děkujeme vám předem i za budoucí spolupráci a za ten závazek společný, že chceme udělat něco více pro evropské vývozce. Také bychom chtěli poděkovat předsednictví, protože nám podporuje, protože e, i za francouzského předsednictví měla, měl výbor 133 velmi posílenou roli a pokračuje to nyní i ve českém předsednictví a už jsme slyšeli, že i švédské předsednictví naši agendu eh, zahrnuje do svých priorit. Nicméně nemůžeme usnout na Vavřínech, musíme udělat mnohem více ještě proto, abychom všechny zapojili, aby se všichni účastnili dalšího rozvoje této strategie. A především v Evropském parlamentu potřebujeme politickou podporu. To je pro nás zásadní. Tato zpráva byla projednána s členskými státy během našeho posledního eh, zasedání eh, výboru 133 a poradního eh, výboru a ukázalo se, že jsou tam tři zásadní věci. Pracovní týmy, místní týmy pro přístup na trh a také informační a komunikační toky. V tuto chvíli máme 10 aktivních pracovních skupin, včetně nové oblasti služeb. Pro vaše informace, tyto členské, eh, tyto skupiny se týkají eh, veterinárních eh, oblastí elektroniky, textilu, poštovních služeb, distribučních služeb a tak dále. Tyto pracovní skupiny se ukázaly být skutečně efektivní platformou pro partnerství také s odborníky a pro koordinovanější strategii pro odstraňování překážek jak pro trh, tak pro investice. Dalším prvkem, který jsme si ověřili a který jsme zavedli, jsou týmy pro, pří, pro přístup na trh. Máme jich nyní více než 30 v klíčových vývozních trzích a jsou to týmy, které koordinuje delegace a ty členové jednotlivých týmů jsou úředníky členských států pro obchod a pokud je to možné, také se tam účastní evropské organizace. Společně se snaží vytvářet aliance s místními obchodními organizacemi, aby snížili překážky na těchto trzích. Tyto týmy se liší ve svém rozsahu, musí se totiž adaptovat na místní podmínky, aby vyřešili místní překážky pro trh a aby se mohly lépe koordinovat. Zvláštní roli těchto týmů je, že mají ještě také předvídat nové možné budoucí překážky pro trh. A to je v současné době jedna z nejvýznamnějších aktivit těchto týmů. Nicméně Týmy pro přístup na trh mají také novou roli vzhledem k hospodářské krizi, protože od nich pravidelně získáváme monitorovací zprávy o protekcionistických opatřeních na trzích a proto můžeme přizpůsobovat naše priority, které se týkají nejdůležitějších bariér na trhu, abychom se mohli zaměřit na to, co je skutečně důležité máme pouze velmi skromné prostředky. Takže členské státy žádáme o to, aby podporovali eh, tyto týmy, aby mohly pracovat efektivněji. Třetím pilířem je zlepšení komunikace, komunikace a informačních toků, takže nadále se eh, rozšiřujeme náš eh, každoměsíční newsletter, a rozšiřujeme další činnosti, prezentujeme strategie a partnerství v oblasti přístupu na trh v jednotlivých členských státech a také jednotlivým aktérům. Obzvlášť se soustředíme na malé a střední podniky. Máme také řadu aktivit po celé Evropě. Například spolupracujeme i s nově vytvořenou sítí Enterprise Europe. Máme tam také vzdělávací programy, které se týkají milionů malých a středních podniků, tak, aby se tyto podniky mohly začít soustředit na vývoz i mimo Evropskou unii. Navíc jsme organizovali během slovinského předsednictví v červnu semináře, který, které nám poskytly vynikající zpětnou vazbu, tak abychom mohli zvýšit transparentnost a eh, tedy našeho přístupu. A v listopadu proběhl další seminář během francouzského předsednictví, který dokázal, že evropští občané a podniky nás podporují a že se zajímají o tuto strategii. Eh, v prosince přijala rada závěry, kde rada požaduje užší spolupráce s členskými státy, e, větší zaměření na malé a střední podniky a na to, abychom využili všechny možné nástroje na snížení a případné odstranění e, e, překážek pro trh, abychom, aby všichni měli stejné podmínky. V prosinci jsme zveřejnili naše sdělení o přístupu na trh a spolupráci v oblasti předpisů. Toto je první takový krok k budoucímu posílení vnější dimenze Lisabonské strategie pro růst a pracovní místa. Také je pro nás velmi důležité uvažovat o tom, jak budeme postupovat v budoucnu. Ta zpráva také obsahuje některé návrhy o budoucí spolupráci, jak můžeme zlepšit naše nástroje pro to, abychom pomohli ještě více našem vývozcům. Nebudu opakovat všechna tyto doporučení, ale chci jenom poznamenat, že se budeme nadále soustředit na eh, služby, ochranu duševního vlastnictví, zadávání veřejných zakázek a také se budeme zlepšovat výhody prospěch, kterou, které, který má naše práce pro malé a střední podniky. Závěrem bych chtěl říci, že uplatňování v roce 2008 uplatňování naší strategie tady ukazuje, že tento nový přístup, partnerský přístup, funguje, že přináší výsledky evropským podnikům, že byla odstraněna řada uh, překážek pro trh, takže skutečně jsme sklidili první ovoce a samozřejmě budeme v tomto postupu dále pokračovat a žádáme všechny naše partnery, aby aktivně přispívali a k tomu, aby se s námi podělili o své prostředky, které mají k dispozici. Tak abychom mohli v budoucnu ještě v rámci této strategie eh, zvýšit svoji aktivitu, tak Otevřený trh vzhledem k současné hospodářské krizi je čím dál důležitější, takže my eh, musíme monitorovat situaci a musíme se snažit bojovat s protekcionismem. Děkuji. Meritato, grazie per questa completa illustrazione che avrebbe meritato. Děkuji vám za vaši obsáhlou prezentaci. Kolego Martine, chcete hovořit? Ano. Děkuji, pane předsedo. Eh, na konci této zajímavé prezentace zazněla důležitá myšlenka a sice, že Eh, otevřený trh je pro nás důležitý vždycky, ale především v této finanční krizi je ještě více důležitý. A já mám dvě otázky. Za prvé, co se týče tady té finanční krize, jestli komise má nějaké, nějaká znamení, že dochází skutečně k v zvýšení protekcionismu ve třetích změních a jestli to má zemích, pardon, a jestli to má zvláštní dopad na některá konkrétní odvětví. A druhá otázka, uh, Eh, se týká toho, že evropská spolupráce se soustředí tedy na volný trh, ale mě by zajímalo, jestli ta spolupráce je dostatečně silná v rámci Evropské unie. Eh, protože někde se ukazuje, že Máme sice dobrou situaci například s Pekingem a tak dále, ale že v rámci členských států, v rámci Evropské unie se eh, řada států soustředí spíše na své vlastní zájmy, než na společné eh, zájmy. Takže by mě zajímalo, jestli zástupce komise sdílí tento můj, tuto moji obavu. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Za prvé, od těch našich týmů pro přístup na trh. Zatím máme zprávy, že jsou nějaké nové překážky na trhu, které by souvisely s eh, krizí, ale zatím to ještě není žádná dramatická situace, takže víceméně eh, máme dobré zprávy, že závazky G20 z listopadu stále platí, možná s výjimkou USA tedy, ale my jsme tedy eh, pozorní, skutečně monitorujeme ty situace a eh, pravidelně podáváme o tomto zprávy. Druhá otázka se týkala evropské spolupráce, toho, že tady si v, v Bruselu spolu spolupracujeme, ale možná realita je za hranicemi Bruselu jiná. Ano, samozřejmě je možné řadu věcí zlepšit, Nicméně je třeba chápat, že členské státy a podniky eh, mají své vlastní zájmy. Takže než ta nová strategie se skutečně dostane eh, a promítne ve všech politikách Evropské unie, tak to ještě bude nějakou dobu trvat, ale proto máme ten partnerský přístup. Spolupracujeme jak v Bruselu, tak s těmi týmy v členských státech a spodniky. To znamená, obecně je to tak, že když firma má problém, tak eh, postupuje tak, jak je zvyklá. To znamená, že když nějaká firma eh, má problém s firmou v Rusku, tak nyní může využít koordinovaného přístupu, může se o ten problém podělit s ostatními členskými státy a můžou koordinovat svůj postup. Nyní v Indii například to probíhá tak, že máme takové určité společné zásady, společný eh, postup. To znamená, že jakákoliv evropská země členský stát Evropské unie se tam snaží něco řešit, tak to dělá stejným způsobem. Už existují některé oblasti, kde podniky nemohou ani využít těch tradičních svých postupů, jak řešit problémy. To se týká například eh, firm v Rusku, spolupráce s firmami v Rusku. Děkuji. Děkuji. K tomuto tématu se budeme ještě muset vrátit. Nyní se dostáváme k bodu 8 na pořadu jednání. Je to zpráva komise Evropskému parlamentu, která se týká antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech společenství. Tato zpráva nám říká, co se dělo v roce 2007, jaké byly iniciativy komise v této oblasti a nyní máme tu čest přivítat pana McDonalda, který je pověřen všeobecnou koordinací ochranných opatření komise. Děkuji mu, že přišel mezi nás a poprosil bych ho, aby nám krátce představil tuto zprávu a představil i případy, kterými se před nedávnem zabývala komise. A já bych již předeslal eh, jednu otázku. Jedná se o antisubvenční opatření u eh, dýzlu v USA. A, a já bych byl rád, kdyby nám mohl krátce představit to, jak české a švédské předsednictví uh, jaký postoj zaujímají tato dvě předsednictví, co se týče změn, co se týče tohoto ochranu na nástroje, nástrojů na ochranu obchodní politiky. Prosím, předávám slovo. Děkuji. Jsem velmi rád, že zde dnes mohu pohovořit o ochraně trhu Určitě první věc, kterou musím eh, zmínit, je, že to je 26. výroční zpráva, která se týká roku 2007 a měl bych se vám omluvit, že přišla poměrně pozdě. Příště se určitě, ujišťuji vás, budeme snažit mnohem více, abychom statistiky za rok 2008 prezentovali na webové stránce mm, co nejdříve. Ale myslím si, že je právě důležité v tuto eh, v této současné situaci, aby ty statistiky byly co nejaktuálnější. Ještě k té 26. výroční zpráva. Rok 2007 byl poměrně klidný. Počet případů eh, a sporů byl poměrně nízký, bylo jich 9, což je historické minimum, předtím jsme jich měli 630 v roce 2006. 26 v roce 2005 a 29 v roce 2004. A už vám teď mohu říci, říci že v roce 2008 bylo zvýšení lehké, bylo tam 20 takových případů. Ale to je v podstatě nejpozitivnější statistický údaj, který jsme zatím měli. naší zprávě za rok 2007 jsou dva hlavní prvky, které bych měl zdůraznit. První je vytvoření eh, pozice úředníka pro slyšení. To jsme udělali proto, abychom zlepšili šance jednotlivých stran ve sporu na obranu, na obhajobu. A už se ukazuje, že to má svůj účinek. Eh, musíme Eh, se samozřejmě ještě eh, snažit zlepšit naši profesionalitu při zveřejňování informací všem zúčastněným stranám. Takže i v budoucnu si myslíme, že ten dopad bude ještě větší. Také, když hovoříme o roku 2007, tak nemůžeme ignorovat skutečnost, že už v průběhu tohoto roku začaly veřejné konzultace o přehodnocení nástrojů e, k ochraně trhu. Byl to takový nejaktivnější rok, protože většina konzultací proběhla v tomto roce. V roce, 2008 jsme rozhodli, že si možná dáme trošku přestávku, aby si všechny zúčastněné strany mohly rozmyslet to, co už proběhlo a jak budeme postupovat do budoucna. Eh, náš komisař říká, že je potřeba větší konvergence, větší zbližování názorů a možná je tady pravda, že potřebujeme si dát trošku oddech, než, ještě začíne, než se začneme opět tímto tématem zabývat. Nyní, co se týče těch případů, samozřejmě máme několik důležitých případů, které v tuto chvíli ještě probíhají. Uh, Eh, možná někteří poslanci zde eh, se zajímají o ty dva až tři ocelářské případy, které ještě stále probíhají. Myslím si, že u Wiredu byla uh, uvalena nějaká prozatímní opatření uh, v únoru, která se týkají Číny a Moldavy, ale máme to ještě dva další případy, která se týkají ocelářství a tam chápeme, že se to, tý, to se týkalo tedy galvanizované ocely a teď se to bude týkat i nerezové ocely. A tato šetření se vlastně začala v řadě případů už v roce 2007, což je v podstatě tady poměrně dlouhá doba na to, abychom to vyšetřovali nyní, protože víme, že se za tu dobu eh, v ocelářském průmyslu hodně změnilo. Mm, Zazněli tam názor, že by možná bylo lepší, kdyby tyto firmy stáhly své stížnosti a potom by se vrátili znovu eh, podali je znovu, pokud by se situace dále zhoršovala. Já si myslím, že v tuto chvíli je tento, eh, jsou podniky v, ta, v tomto odvětví v podstatě spokojené s průběhem těchto uh, případů. Vy jste zmínili bionaftu, tam budu trošku opatrný s, s těmi informacemi, které vám poskytnu. V nejbližší době dojde k rozhodnutím v tomto případu. Uh, členským státům už byly zaslány návrhy, takže skutečně v nejbližší době ta rozhodnutí padnou. V, nejbližší době, v poslední době jsem viděl v novinách e, zprávy o tom, že budou uvalena nějaká opatření, ale to vám ještě potvrdit rozhodně nemohu v tuto chvíli. Další důležité šetření, které v tuto chvíli probíhá, se týká bot, obuvy. To ještě stále není zcela dokončené, takže o tom vám v tuto chvíli skutečně nemohu mnoho říci. Toto šetření bylo zahájeno v říjnu, takže skutečně jsme ještě na začátku a nemohu vám říct, jaké budou, jaká budou zjištění v tomto případě. A to si myslím, že je víceméně všechno k těm nejdůležitějším případům, které v tuto chvíli probíhají. Um, Děkuji, jenom jedna stručná otázka. Existuje takový dojem, minimálně v tomto výboru, že co se týče stížností, takže spíše v jižní Evropě se používají nástroje na ochranu trhu než na severu. Je to skutečně pravda, nebo to je jeden z těch mýtů, které se týkají tohoto tématu? Prego. Děkuji. Well, I would have to check. Ano, tak tam bych si skutečně musel ověřit static, statistické údaje, než bych vám mohl odpovědět, ale v tuto chvíli můj dojem je takový, že řada jižních členských států má důležitá odvětví průmyslová, eh, kde se hodně dováží což někdy tady způsobuje problémy. Samozřejmě musíme mít na paměti, že to rozdělení mezi severními a jižními státy už není zdaleka tak výrazné, jako bývalo. Myslím si, že řada severských členských států mají někdy pocit, že se musí bránit proti eh, příliš nízkým cenám dovážených výrobků. Děkuji. Děkuji. Prosíme řečníka, aby mluvil do mikrofonu. Nyní se dostáváme k bodu 9, který jsme ovšem přesunuli a chci ještě říct, že příští schůze se skoná 16. března.